Good afternoon. Dobré odpoledne. Prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit zasedání. Hi. It's like this? Good afternoon to everybody. I will speak uh, in Portuguese. Dobré odpoledne všem. Budu hovořit portugalsky. Dobré odpoledne všem. Vítám vás eh, na tomto zasedání v novém mandátu Eh, já povedu toto zasedání jenom do chvíle, než volíme nového předsedu. A ti, kteří jsou členy jak v novém, tak i ve starém výboru, tak vědí, že eh, nyní já mám za úkol vést toto zasedání. Cílem dnešního zasedání je volba předsednictva dnešní, našeho výboru, a sice předsedy a místopředsedů v souladu s jednacím řádem. Bod číslo jedna je volba předsedy výboru. Takže zeptal jsem se, zda máme splněno kvórum na tomto zasedání. Je to tak. A nyní prosím kandidáti, kdo je, kandiduje. Do palavra Patrick Liaric do... Dávám eh, slovo Patrick Rick z GUE. Merci, madame la Děkuji, paní předsedající naše frakce představuje kandidaturu Tomase Hendla na post předsedy výboru. Tomas Hendl byl velice aktivní v průběhu minulých pěti let ve výboru EMPL, byl koordinátorem pro tyto záležitosti za naši frakci v Německu, má také bohaté zkušenosti v odborové organizaci s řešením těchto otázek a je autorem několika zpráv v předchozím volebním období o těchto záležitostech. Děkuji. Obrigada, Patrick Liarri. Děkuji. Patrik. A nyní tedy se chci zeptat kandidáta, zda souhlasí se svou kandidaturou. Ano, souhlasím. Dobrá, takže tím tedy mohu potvrdit, že jednak tedy kandidát je členem výboru a Ano, a tak za další jiné, jiné kandidatury zde nemáme na místo předsedy výboru, takže můžeme zvolit nového předsedu aklamací. Vážené kolegyně, kolegové, nejprve bych vám chtěl srdečně poděkovat za velkou důvěru, kterou jste ve mě vložili. Později ještě řeknu pár slov o budoucí práci našeho výboru. Nejprve bych chtěl sdělit, že bych chtěl všechny že bych chtěl, abych všichni členové výboru ze všech frakcí eh, velmi úzce a transparentně spolupracovali. Máme taky zájem na, Evrop, na tom, aby na evropské solidaritě, na sjednocení Evropy a já budu dělat vše, abychom co možno, hledali co možno nejlepší řešení pro evropské občany. Nyní se tedy dostáváme k, na naší ustavující schůzi výboru na, k dalšímu bodu a to je volba místopředsedů, zastupujících místopředsedů, dohromady čtyř místopředsedů našeho výboru. Takže bych požádal o návrh na, první, na místo první místo předsedkyně. Frau Rodriguez ist mir signalisiert hat. Paní Rodriguez mi zde ukazuje, že má návrh, tak prosím, paní Rodriguez. Eh, I'm speaking, um... Dobré odpoledne. Hovořím jménem skupiny SAD jakožto místo předsedkyně. Naše skupina navrhuje na prvního místo předsedu toto jméno. Paní Marita Uluskok. Marital skok. Doufám, doufám, že jsem to řekl správně, ještě se to určitě naučím. Ptám se Marity Olskok, jestli souhlasí s touto kandidaturou. Prosím do mikrofonu. Ano, ano, já při... Ano, při, přijímám tu kandidaturu a jmenuji se Ulf Skuk. tak eh, já se to určitě do konce našeho mandátu naučím. Další návrhy na eh, toto místo? Žádné. Takže máme eh, řádně předloženo prohlášení o finančních zájmech, takže můžeme přistoupit k volbě. Tak kdo souhlasí, prosím, zvedněte ruku. Ano, děkuji. Ehm, blahopřejeme Martě Ulfskog a prosím, eh, přesedněte si za předsednický stůl. Dann kommen wir zur Wahl. A nyní přistoupíme eh, k volbě druhého místopředsedy či místopředsedkyně. Slovo dávám panu Eduardu Kukanovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem skupiny EPP navrhuji paní Jazlověckou na pozici druhé místo předsedkyně výboru paní Jazlověcká za minulého mandátu měla na starosti řadu různých a významných témat a domnívám se, že je to tudíž na tuto pozici plně kvalifikována. Děkuji vám. Nyní se ptám Danuty Jazlověcké. Eh, její souhlas máme k dispozici. Ona dnes eh, zde mezi námi není, nicméně vyslovila souhlas. Ptám se, zda jsou další kandidáti. Není tomu tak. Tak tím je paní Danta Jasovická eh, zvolená aklamací, ano? Tím se dostáváme eh, k volbě třetí místo předsedkyně či místo předsedy. A opět eh, mám zde mám eh, problémy s výslovností. Jana Tón, prosím, aby nám sdělila tento návrh. Děkuji. Jménem skupiny ALDE bych nominovala paní Ulu Turnes na pozici třetí místo předsedkyně. Dnes zde bohužel není, nicméně dala prohlášení, že se svou kandidaturou souhlasí a bude zvolená, bude vykonávat tuto funkci. Prohlášení o finančních zájmech máme k dispozici, což je v pořádku. Nějaké další návrhy? Není tomu tak můžeme tady přistoupit k volbě. Kdo souhlasí, prosím, aby eh, zvedl ruku. Proti eh, není nikdo. Tím tedy Ula Tönes, pokud to říkám správně, je zvolena třetí místo předsedkyní. Eh, bohužel mezi námi dnes není. Děkuji vám. A tedy můžeme přistoupit k volbě čtvrtého místo předsedy či místo předsedkyně. K tomu promluví Maria Joao Rodriguez. A opět, eh, jakožto místo předsedkyně eh, SAD, s potěšením představujeme kandidáta čtvrtého, na čtvrtého místo předsedu tohoto výboru. Sedí přímo přede mnou, je to Agnes Jongerius. Chtěla bych eh, zdůraznit, že eh, naše eh, již zvolená kandidátka na první místo předsedkyně je velmi zkušenou členkou Evropského parlamentu a nyní s potěšením vám představujeme silnou kandidátku, která má dlouholetou zkušenost v odvodové práci chtěl, takto chceme eh, přispět k fungování výboru. Ano, děkujeme. Eh, souhlas s paní Agnes Gerus máme k dispozici. Kandidátka zdaje a předložila eh, prohlášení finanční zájmy. Tak prosím nyní o souhlašení kandidátky na čtvrté místo předsedkyně. Ještě se vlastně musím zeptat, zda jsou alternativní návrhy. Není tomu tak, takže můžeme tuto volbu přijmout. So, damit ist die... Tím je ustavení předsednictva výboru dokončeno. Dovolte nyní, abych řekl několik vět k volbě našeho výboru. Jak říkám, já jsem v této funkci také nový, nicméně již pět let jsem pracoval v tomto výboru nicméně určitě se pokusím zapracovat co nejdříve. Než se pustíme do práce, dovolte několik vět. Domnívám se, že tento výbor, zejména v otázce zaměstnanosti a sociálních věcí, stojí před velkými výzvami. Evropská unie se eh, potýká s nezaměstnaností, v bezprecedentní výši, je to víc než 10% a tím se musíme zabývat. Eh, zvláště alarmující je otázka nezaměstnanosti mládeže a také na to se musíme soustředit. V mnohých regionech a některých eh, členských zemích eh, nezaměstnanost mládeže obnáší 50% a dokonce i více. A to je jedna z největších, největších výzev pro Evropskou unii. Dále eh, jsme svědky eh, zaměstnanosti za velmi eh, špatných podmínek, takových podmínek, že to nestačí k uživení. Máme v podstatě asi 125 milionů lidí v Evropské unii, kteří žijí na hranici chudoby nebo pod ní. To je velmi významná sociální otázka. V minulém období jsme se intenzivně zabývali právy zaměstnanců. V Evropě máme velice širokou paletu různých možností zaměstnanosti na částečné uvaz, uvazky na dobu určitou, brigádníky a tak dále. A myslím, že tím se budeme muset zabývat také do budoucna. Já věřím, že stejná mzda za stejnou práci stejnými, se stejnými právy na stejném místě, že to prostě je základ, na kterém se musíme shodnout. V tomto období budeme muset zapracovat také na tom, co nám zůstalo z předchozího období. Ten přechod ze sedmého do osmého mandátu, tím se bude muset zabývat tento výbor a bude muset navázat na práci bývalých poslanců, která nebyla dokončena. Týká se to zejména práce eh, pro, na směrnici o námořnicích a dále zde budeme mít eh, třetí pilíř pro růst a zaměstnanost a ratifikace konvence o kvalifikaci námořníků Mezinárodní organizace IMO. Dále se budeme muset vyjádřit k rozpočtu na 2015, k evropskému semestru, k otázkám bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic na pracovišti a dále k tématu eh, práce pozemního personálu na letištích. Čili to jsou eh, práce, které, na které musíme navázat hned na začátku našeho období. A předpokládám, že eh, zpravodajové, případně noví zpravodajové, brzy dostanou příslušné informace, aby mohli plynule navázat koordinátoři ve výboru EMPL, které jmenovali frakci, se sejdou v dohledné době, zatím nemáme přesný termín. Eh, koordinátoři eh, mohou navrhnout kandidáty na ty, kteří přejmou, převezmou zprávy eh, k různým tématům a bude se to týkat zejména Euresu, dále platformy proti práci na černo v Evropě a k evropské strategii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš výbor začíná pracovat za italského předsednictví a já se těším na spolupráci s tímto předsednictvím, a to zejména na tématu nezaměstnost mládeže eh, což je téma, které je velmi závažné právě pro Itálii, to je jednou ze zemí, pro které to platí. Budeme se tady muset zabývat eh, sociální dimenzí eh, měnové unie a budeme se zabývat eh, strategií 2020. Budeme moci hned na příštím zasedání se pustit přímo do těchto témat Budeme mít setkání se zástupcem předsednictví panem Spoletem, abychom si ve výboru mohli udělat obrázek o tom, oč bude usilovat italské předsednictví příštím půlroce. Domnívám se, že je to dobrý začátek naší výborové práce, abychom e, se mohli koordinovat přímo s plány italského předsednictví. Dále budeme mít za úkol vypracovat pracovní program tohoto výboru. Já vím, že to asi nestihneme eh, před dovolenou, určitě se k tomu budeme moci vrátit na začátku září a to bude de facto práce nejdříve koordinátorů, jakmile se ustaví tento orgán a poté eh, to bude předmětem schvalování ve výboru. Takže to je asi vše z mé strany. Eh, teď bych eh, jenom ještě chtěl říci, že máme za úkol zabývat se kalendářem našich zasedání do konce roku 2014. Máte to ve složce sekretariátu EMPL. Příští zasedání se bude konat 22. července v Bruselu a to od 15 do 18 hodin, alespoň tak toto mám v kalendáři já. 15 až 18.30. Má prosím někdo nějaké připomínky? Vidím, že ne. V tom případě všem kolegům eh, děkuji a přeji vám úspěšnou další ustavující práci. Uvidíme se 22. července 15 hodin. Děkuji vám, končím zasedání. <coughs> Okay.